started. Okay, colleagues, um, thank you for your patience. Uh, Děkuji vám za vaši trpělivost. Začneme s tímto tak důležitým slyšením. Jsem velmi eh, rád, že se jedná o spolupráci dvou eh, výborů, LIBE a eh, FEM. Další lidé ještě dorazí a ostatní toto slyšení sledují přes internet. Toto slyšení je velmi důležité a ukazuje, že oba výbory spolupracují velmi intenzivně, nejenom co se týče slyšení a těchto záležitostí, ale také legislativně na mnoha důležitých eh, tématech. Jsem velmi rád, že tato spolupráce pokračuje. A to se týče eh, také eh, pana eh, Pimenta López, který je místo předsedou výboru FEM. Milí kolegové, dnes bych chtěl uvést toto slyšení. Máme tady velmi zajímavé hosty. Nechci vás okrádat o čas. Úvodem bych chtěl pohovořit o tom, co bude tématem našeho slyšení. Jedná se o velmi závažnou problematiku obchodování se ženami a dětmi v souvislosti s migrací. Eh, eh, je to věc, ke kterému má samozřejmě každý názor k tomuto novodebému otroctví, ale dnes budeme hovořit eh, podrobněji o tom, jak eh, se dá na toto reagovat, legislativní možnosti, eh, také zacílené možnosti řešení této otázky z hlediska parlamentu. My už v rámci obou výborů jsme několikrát probírali tuto závažnou problematiku obchodování s lidmi a dnes budeme hovořit o obchodování především eh, migrantů. My eh, víme, že eh, obchodníci s lidmi využívají zranitelnosti osob, migrantů a existují oblasti, kde tito zločinci působí, protože neexistují zákonné cesty do EU. Upřímně řečeno, v současnosti nemáme zákonné cesty do EU, pouze několik, pokud vůbec. A pokud máme Eh, zákonné cesty, eh, tak to eh, záleží na reakci jednotlivých států, ne EU. Máme opravdu velký problém a na okraji legality lidé, kteří chtějí migrovat, tak se dostanou do situace, kde jejich integrita a jejich život je ohrožen a jejich svoboda. Existují velké rizika. My jsme byli v Libii, v Nigeru a jinde a my jsme se snažili eh, pochopit a poznat jedny ty z nejstrašnějších oblastí, jedna z těch eh, nejhorších eh, zkušeností, které jsem zažil, když jsem byl v Libii, kde byl detenční tábor pro ženy a potom zařízení IOM v Agadeši. A co mají společného je, že většina těchto žen byla pravidelně znásilňována a zneužívána E, proto v, našem, v našich e, výborech je nám jasné, jak velmi důležité je e, zareagovat na toto, co se týče humanitárního hlediska, ale také pokud je o strategii. Dnes se zaměříme na situaci žen a dětí a proto jsme se rozhodli to uspořádat společně v těchto dvou výborech. A Nyní bych eh, chtěl dát eh, slovo mému spolu předsedovi, který je také místopředsedou eh, výboru FEM, aby krátce pohovořil a představil naše dnešní hosty. Děkuji za slovo, pane Moraješi. Jsem velmi rád, že zde mohu být dnes mezi vámi a jsem eh, velmi rád, že mohu přispět do této společné iniciativy obou výborů. Já jsem si připravil několik slov pro dnešní slyšení a při přípravě těchto úvodních slov jsem se podíval na několik eh, prohlášení eh, žen, svědectví žen, které migrovaly. A když se podíváme na otázku obchodování s lidmi a jak se to dotýká především žen a dětí. Mm, my jsme eh, získali mnoho eh, svědectví k této oblasti, týká se to těhotných žen, Eh, žen s postižením, eh, ženská obřízka, matky, samoživitelky, ženy a dívky, které musí být eh, proškoleny tak, aby mohly poskytovat psychologickou pomoc těmto ženám. Je potřeba mít infrastrukturu, aby se poskytlo odpovídající aby se poskytla odpovědějící zdravotní péče a to se týče také sexuálního zdraví a podpory obětí. Když jsem se eh, díval na všechny tyto dokumenty, které přijal Evropský parlament, výbor pro ženy zde měl velmi důležitou úlohu, tak se ukázalo, že musíme politicky zareagovat nejenom na boj proti obchodování s lidmi, ale prostě abychom skonstatovali, že současný systém neřeší to, co je potřeba. Když se podíváme na naše dokumenty, tak, jak řekl pan předseda, je potřeba otevřít legální cesty do EU a tímto způsobem bojovat proti obchodování s lidmi. Musíme o tom diskutovat v kontextu zahraniční politiky. Co se týče obchodování s lidmi, je potřeba říci, že ženy, děti, dívky jsou obzvláště zranitelné a mají velmi specifické potřeby. A to je ten eh, důvod, proč bychom se měli zaměřit obzvláště na tuto část obchodování s lidmi. Zažíváme nový druh eh, otroctví, zneužívání ve 21. století. Je to v zemědělství, ve stavebnictví, ale když se díváme na způsoby zneužívání a vykořišťování žen a dětí, tak je to ještě horší, protože se jedná třeba i o prostituci. A v obchodu s lidmi vidíme, že více než 50 eh, eh, těchto osob zažívá nějaký druh sexuálního zneužívání. A to bude dnes eh, také velmi důležité téma. I jsem přesvědčen, že naši hosté budou hovořit o této otázce obchodování s lidmi a s dětmi. Je potřeba bezprostředně zareagovat a soustředit se na politiky, které řeší tento jev. A souvisí to i s migrační politikou v EU a v členských státech. A jakým způsobem eh, můžeme bojovat eh, proti zneužívání žen a dětí, eh, co se týče vykořišťování a pohlavního zneužívání. A eh, nyní bych vás chtěl požádat, abyste představil naše hosty. Já potom budu muset opustit místnost, eh, protože se budu muset zúčastnit zasedání o dublinském eh, nařízení. Musím tam být eh, přítomen, je to také důležité zasedání. Chtěl bych poděkovat oběma sekretariátům za to, že se jim podařilo pozvat tak zajímavé hosty. A protože nám mají opravdu hodně co říci. ale i když tady eh, není tolik eh, osob v místnosti, tak eh, mnozí sledují toto slyšení na internetu a velký počet poslanců na této otázce pracuje, co se týče obchodování s lidmi v legislativní oblasti. Takže toto jsem ještě chtěla říci, než odejdu. A my to budeme nadále sledovat v rámci výboru LIBE tak eh, nyní už eh, nebudu dále hovořit a eh, předávám slovo zástupci výboru FEM, aby představil naše hosty. Děkuji. A nyní začneme s prvním panelem prevence a ochrana obětí obchodování s lidmi. Podíváme se na tuto problematiku z různých perspektiv. Za prvé institucionální eh, přístup, pan Ambrosi, který je z Mezinárodní organizace pro migraci a eh, pohovoří o tom, jakým způsobem se dostávají lidé do Evropy. Potom další host pohovoří o antropologickém pohledu na věc, eh, což je věc, která se nevždy objevuje během těchto konferenci eh, potom eh, pohovoří paní Mihalko, tedy z hlediska antropologie, a potom eh, paní Iroko, tedy zástupce Iroko, což je paní Agatize, která je z nevládní organizace, která přímo pracuje s nigerijskými obětmi obchodování s lidmi. Prosím, paní Ambrosi. Děkuji Mnohokrát děkuji oběma předsedům a děkuji za možnost eh, oslovit toto společné zasedání výboru. Eh, eh, samozřejmě ochrana a obětí obchodu s lidmi je jedna z hlavních činností naší organizace a je to samozřejmě i důležitá politická oblast, kde je třeba rychle a efektivně jednat. To, jak reagujeme na tento trestný čin převaděčství obchodu s lidmi a definuje tu společnost, kterou chceme mít, kterou se snažíme budovat. Takže tohle je věc, která je na nejvýš na, na čase, vzhledem k tomu, co se děje v, s migračními toky v Evropě. Je tedy na čase, abychom se zabývali těmito, těmito tématy. Eh, nejdříve uvedu několik eh, fakt, eh, která souvisejí s migrací a převaděčstvím dnes. Migrační fenomény za prvé, které se týkají žen a dětí, jsou dané celou řadou faktorů. To je velice mm, podstatná věc, kterou musíme zohlednit, protože někdy k tomu přistupujeme k té naší odezvě, jako kdybychom řešili jednotný fenomén, který je způsoben jedním dvěma faktory a proto zavedeme nějaké kroky, nějakou politiku a myslíme si, že tím pokryjeme všechny situace. Tak tomu nezbytně není. Je třeba se tedy zabývat tou ehm, celou rozmanitostí eh, faktorů, eh, které eh, toto ovlivňují, tak abychom mohli přijít se širokou škálou reakcí a taky celkově se efektivnili. Čísla jsou důležitá a to je jediná věc, která je objektivní, ehm, takže to pomáhá ehm, nastínit situaci, pokud je o migrační fenomény žen a dětí, tak my jsme svědky toho, že 44,3% eh, migrujících pracovníků po celém světě jsou ženy. A, z toho proporce vysoce vzdělaných žen migrujících z pracovních důvodů eh, se také eh, zvyšuje docela dramaticky. Negativním aspektem je, že eh, ženy jsou eh, samozřejmě nejvíce postiženou eh, skupinou migrantů, pokud jde o trestnou činnost obchodu s lidmi. Mm, asi 70 odhalených obětí jsou ženy. V Evropě tři ze čtyř obětí obchodu s lidmi jsou ženy. Takže to skutečné procento eh, žen, eh, o které eh, zde jde, které jsou obětmi tohoto fenoménu, je nesmírně vysoké. Potom dětská migrace, ta také narůstá a vede ji celá řada různých faktorů a kategorií. Pokud jde o migraci dětí, máte děti, kteří, které migrují jako Hmm, nějaká drobná součást rodinného společenství. Hmm, potom ve všech věk, věcích migrují děti bez doprovodu a potom jsou děti, které se oddělí po cestě od rodinných příslušníků, se kterými cestovali. Buď proto, že se někdo ztratí, nebo eh, někdo eh, zemře během té cesty a ty děti jsou najednou sami. Samozřejmě eh, ty různé skupiny a různé typy dětské migrace také ovlivňují potenciál možného vystavení obchodu s lidmi zneužívání a celé řadě dalších Eh, situací, kdy je to dítě zranitelné. Víme, že různé skupiny se eh, soustředí na různé typy eh, zneužívání, ale pokud je o dívky, 96% obchodu je s, za účelem sexuálního zneužívání a potom určité procento se převádí z různých důvodů. Sem patří i nezletilci a proto je to velice e, složitý a obtížný fenomén. Jeden e, prvek, e, který musíme zohledňovat a který by se měl týkat tohoto parlamentu a všech členských států EU, je, že obchod s dětmi v Evropě roste v posledních dvou až třech letech. Takže když hovoříme o boji s modelem obchodu s lidmi a Děláme to v všech, eh, ve všech možných regionech v Evropě i eh, vzdálen, vzdálenějších a méně vzdálených regionech, tak eh, si musíme uvědomit, že ty problémy opravdu jsou i v Evropě a je třeba zde zásadně zapůsobit v této části světa a nejenom mm, v severní Africe, v západní Balkáně nebo v dalších e, regionech světových. Několik e, k věcí k, tomu, k té společné studie e, OSN a UNHCR, které se zabývají převaděčstvím na cestě v východním středomoří, v středním středomoří, ve středu středozemního moře. Mm, potenciál zranitel, ke zranitel, a zranitelnost žen a dětí závisí jenom, eh, nejenom na cestě, ale eh, mm, na tom, jestli eh, cestují sami ve skupinách, jestli utíkají z válečných konfliktů, nebo jestli utíkají z ekonomických důvodů. Také se ta zpráva zabývá rizikovými faktory, které zvyšují zranitelnost pokud eh, tohle můžeme eh, včas eh, vyřešit nebo se jim postavit, tak to může zvýšit úroveň ochrany. Migranti všeho typu a zejména ženy a děti, které cestují centrální trasou přes středozemní moře, jsou obecně více vystavené možnému zneužívání. Řada migrantů, kteří cestují sam, osamoceně, jsou samozřejmě vystaveni více těmto konkrétním rizikům. A děti jsou nesmírně exponované, nepřiměřeně exponované z řady důvodů. Eh, pokud jde o eh, eh, třeba získávání orgánů nebo k jinému o jiný typ zneužívání. 78% dětí, které cestují přes tu centrální cestu, oznámilo Eh, závažné fyzické, eh, psychologické nebo eh, jiné typy zneužívání. A já si myslím, že tento počet mm, nebo toto číslo nás musí nutit zapíšet se nad tím, co se děje ve Středozemním moři a jak Eh, eh, bychom se měli eh, zaměřit na to, abychom se snažili úplně za každou cenu vyhnuli, vyhnout tomu, aby lidé přijížděli do Evropy, nebo na to, jak zlepšit blahobyt těch, kteří se do Evropy snaží dostat, zejména těch nejzranitelnějších, kteří jsou vystaveni tomuto typu zneužívání. Měli bychom se možná vyhnout tomu zvýšení jejich situace. Zejména až eh, budou zase na středozemním moře eh, lodi, eh, moři lodi, které nemohou nikde přistát na, v Evropě. Potom ehm, zneužívání všech druhů migrujících dětí v eh, Libii. 47% eh, eh, oznámil, že byly zadrženy a, nebo zadržovány proti své vůli uneseny. Jedno ze čtyř dětí říká, že bylo nahodile drženo ve vězení bez jakéhokoliv obvinění nebo přístupu k obhajobě. Všechny děti byly svědkem nějakého eh, mučení, eh, sexuálního zneužívání nebo jiné násilné trestné činnosti, buď proti sobě nebo proti někomu jinému. A 63% těch dětí, které šly eh, do Libie, šli do Libie s tím, že tam chtějí zůstat a potom se rozhodli posunout se do Evropy kvůli tomu násilí, které mm, mu byly vystaveny. Pokud je o reakce, tak myslím, že tři jsou důležité tři až čtyři věci. Za prvé, eh, Převaděčství eh, je eh, v trestnou, trestná činnost, ale je to taky biznis. Někdo používá, někdo tedy převádí a někdo za to platí. Musíme být agresivní vůči těm, kdo vědomě služby převaděčů používají nebo obchodníků s lidmi kdo eh, to používají k eh, sexuálnímu zneužívání nebo eh, pracovnímu zneužívání. To v Evropě neděláme dostatečně. Měli bychom zvýšit naše kroky v tomto smyslu. Musíme zvýšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o vyšetřování a trestné postihy a také musíme trvat na trvalé udržitelných praktikách v soukromém sektoru. To eh, znamená eh, lepších pracovních podmínkách a eh, zajištění dodavatelského řetězce pro pracovní sílu, který bude prostý zneužívání dětí a hm, obecně pracovních sil. Dobrá, děkuji. A teď dám slovo Viktorii Mihalko, která nám poví o antropologickém pohledu. Já se zaměřím spíše na ten prostor vzdělávání z hlediska prevence. Obchod s lidskými bytostmi má různé podoby, vyžaduje si různorodý přístup. Každý máme prevence, ochranu, pros, eh, stíhání a partnerství a všechno měli bychom k tomu přistupovat různě. Já pracuji v Maďarsku a vidím, rozdíl mezi řešeními, e, e, které jsou potřeba ve východní Evropě oproti západní Evropě. Pokažu na některé klíčové aspekty. Přítomnost korupce v, v, ve společnosti je permanentní. Hmm. A ženy a e, dívky mají nižší sociální statut a nemají eh, potřebnou eh, sociální pozici. Dochází k diskriminaci. V eh, mnoha regionech s vysokým rizikem je také velká chudoba ve městě. A podle posledního výzkumu Eurostatu v těch nejchudších regionech Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, sociální mobilita je velice nízká. Trvalo by v podstatě 200 let nebo 7 generací, než by se lidé z těch eh, eh, rodin v nízkých eh, příjmech, v rodinách s nízkými příjmy přiblížili průměru. A rychlá pučka a migrace jsou často jedinou možností pro tyto lidi. Když to zkombinujeme, tak Bulharsko, Rumunsko, ehm, Maďarsko Polsko jsou nejčastěji v těchto registrech obětí obchodu s lidmi právě z těchto všech důvodů. perspektiva západního stylu života, kterou nabízí eh, eh, tito eh, obchodníci, převaděči je velice svůdná. Nedostatek bezpečnosti, určitá příležitost si vydělat. A tohle má pak dopady na prevenci. To znamená, jak do jaké míry je schopna řešit ty základní příčiny. Navzdory systémovým potížím existují různé iniciativy od různých fakt, eh, aktérů, které bych všem doporučila. Eh, naše asociace se eh, inspiruje iniciativu muzeu, muzea v Liverpoolu, Ehm, já jsem eh, přinesla naši vlastní hodnotu, abych vám ukázala, jak jsme to přizpůsobili. Máme takovou online příručku, která vysvětluje ty hlavní příčiny, dopady, následky moderního otroctví a také přichází s různými možnostmi řešení. Ta metodologie umožňuje učitelům a dalších řešit tyto věci ve třídě nebo v neformálním prostředí prostřednictvím ehm, eh, případových studií. Máme jednodenní eh, školení, jimž chceme prohloubit eh, eh, naše poznatky a pracovali jsme s více než 200 učiteli a 2000 dětmi. A také jsme vytvořili některé další iniciativy, měl jsem workshopy v mnoha školách a v každé třídě bylo aspoň jedno dítě, které muselo opustit, které mělo nějaký problém v důsledku Eh, šikany a dalších problémů. Takže to je určitě, určitě drobný doklad, který ukazuje, eh, že je tu eh, nesmírná zranitelnost dětí, dětí zejména v domovech dětských. Existují ti tzv. lover boys, kteří se snaží získat si důvěru 14-letých dívek a někdy si lidé neuvědomují to nebezpečí a po zanedbávání v rodině pak touží po té pozornosti, kterou jim Loverboys jsou ochotni dát. Ehm, musíme prohloubit eh, povědomí dětí, aby si aby rozvinuli kritické eh, povědomí, aby si vybudovali důvěru. Jeden z nejlepších projektů začal v roce 2015, kdy americké ministerstvo vzdělávání vydalo příručku o vzdělávání. Eh, jim se má zabránit eh, těmto problémům eh, ve školách. Ohledně toho, jak identifikovat možný obchod s lidskými bytostmi, jak to detekovat, jak tomu předcházet. V mnoha evropských zemích neexistuje takovýto školní protokol, který by umožnil včasnou detekci. Ale musíme vytvořit evropský standard. Mezi dobrými postupy je dobré zmínit, že existuje eh, hub na ochranu dětí eh, v, eh, v jeho východní Evropě. Je to jakési důvěrné fórum pro experty z několika zemí, včetně Albánie, Republiky Moldova a dalších, které umožní bojovat proti obchodu s dětmi a sledovat děti na pohybu. Musíme také podporovat vzájemné vzdělávání, výměnu informací mezi jednotlivými aktéry. Školíme také média, protože investigativní žurnalisté a dokumentaristé mohou sehrát velice důležitou roli. Také pracujeme s um, policejními orgány, soudci, inspektory práce a v některých regionech eh, aktivity networkingu jsou omezené pouze na jednu konferenci ročně. Takže školení jsou skvělou příležitostí navázat kontakt. A tyto zmíněné iniciativy se zaměřují zejména na zranitelné eh, komunity, na systémy ochrany. A eh, je možné také analyzovat z eh, hlediska Eh, znalostí o tom, kde je poptávka, potřebujeme více výzkumu, více výsledků, abychom efektivně mohli zaměřovat preventivní opatření na eh, ty příslušné subjekty a pachatele. Musíme k tomu přistupovat z co největšího množství různých směrů, což je obzvlášť smysluplné v oblastech, kdy ty pachatele jsou malé skupiny, které, kteří mají v podstatě stejné eh, sociální společenské pozadí jako ty oběti. Eh, můžeme vyslat jasná poselství určitým skupinám lidí, můžeme se zaměřit na lidi, kteří chtějí odejít ze své země původu, tím, že je kontaktujeme ještě před odchodem nebo prostřednictvím billboardu, prostřednictvím veřejnosti, a abychom byli schopni řešit tento problém. Um, um, jak se konstatuje v zprávě Mercato, je potřeba lépe vyvážit krátkodobé cíle, omezení eh, nelegální migrace a eh, s, dlouhodobým, s dlouhodobými ohledy v oblasti rozvoje. To znamená zaměřit se na rozvoj regionu, ať už to Libie, Moldova nebo Maďarsko. Vždycky by to mělo začít výzkumem a pak by měla pokračovat práce prostřednictvím partnerství a místních nevládních organizací. Je jasné, že stíhání a ochrana svědků musí eh, být co nejrozvinutější, ale trvá, než se změní názory. Musíme zmapovat problém, toto eh, všechno trvá čas. Také zavedení určitých mikropůjček, pracovních příležitostí, které poskytnou kvalitní vzdělání, to všechno si vyžádá čas, potřebujeme holistický přístup, což je jediná možnost, i když to trvá dlouhou dobu a i když ze začátku si to vyžádá víc eh, financí a vytváření a koalicí, jako je koalice 8.7, čím chceme urychlit plnění cíle 8.7 rozvojových cílů. Boj proti otroctví. Já vám všem přeji Evropu, která bude mít migrační politiku založenou na principech, která není oddělená, ale je založena na lidských právech a méně krátkodobou rozvojovou politiku s partnerstvím mezi východem a západem. Muito Muito obrigado. Ehm, e, děkuji. A nyní e, to navážeme s vystoupením e, paní Agatise, která pracuje s oběťmi obchodování s lidmi. Eh, pracuje v nevládní organizaci IROKO a pohovoří 8 minut. Děkuji. Já pracuji s nevládní organizací, eh, která pomáhá především eh, nigerijským obětem, ale i z východní Evropy. My jsme hovořili s některými eh, ženami, když cestovali přes Středozemní moře. Především se jedná o nigeríky A my jsme se jich zeptali, proč se vypravili na tuto cestu a jestli jsou si vědomi rizik a nebezpečí, kterým se vystavují při této cestě. A oni řekli ano, my jsme si toho byli vědomi, bylo nám to řečeno, ale stálo nám to za to vydat se na cestu přes Středozemní moře. Pro tyto ženy to byla možnost volby zemřet rychle v moři anebo umírat pomalu kvůli hladu a chudobě. Já to říkám proto, protože extrémní chudoba, nedostatek příležitostí vede lidi k tomu, aby emigrovali. Lidé neemigrují jenom proto, protože by chtěli studovat a kdyby nebyli vyháněni ze svých domovů kvůli konfliktům, tak by neopouštěli, ale oni odcházejí, protože ty jejich podmínky jsou neudržitelné a hledají nové příležitosti. A to platí pro téměř většinu Nigerijců, kteří se vypravují na cestu přes Středozemní moře v tak hrozných podmínkách ženy jsou nuceny odcházet a to obchodování eh, probíhá různým způsobem. Oni tedy cestují eh, nebo dříve cestovali různými způsoby, ale nyní cestují přes Libii a tak se dostanou do těch rizikových situací ty ženy, které jsou nuceny opustit, aby zlepšily situaci svých rodin a jak už bylo řečeno, většina těch obětí jsou tvořeny ženami a dětmi a většina nigerijských žen řekla, že byla pohlavně zneužita. Já jsem byla v, tab- v táboru Mineo na Sicílii, byla jsem tam několikrát v roce 2015, v roce 2016 a ženy, se kterými jsem hovořila, mi řekly, že všechny bez výjimky byly pohlavně zneužity. E, kromě samozřejmě jiného e, druhu zneužívání. A mnohé z nich e, otěhotnily, téměř většina z nich jsou oběťmi obchodu s lidmi a skončí na ulici jako prostitutky. My jsme skompletovali statistiky žen a dívek, které cestují přes Středozemní moře a které jsou identifikovány v táborech. Překvapivě pouze malá eh, eh, část je v v těch oficiálních eh, útočištích, nebo se o nich ví. A já se ptám, co se stalo s těmi ostatními mladými dívkami, které připluly na lodích. A bylo nám řečeno, když jsme hovořili s ženami, že eh, většina jsou právě z těch eh, ubytovacích eh, zařízeních eh, eh, vytipovány těmi zločinci, kteří vědí, jakým způsobem se k ním přiblížit a už mají o nich informace. Většina z těch jsou buď oběti obchodování s lidmi, anebo jsou to ekonomičtí migranti. A ve mnoha zemích se k ním přistupuje jinak. V Itálii naštěstí existují programy pro podporu obchodu, obětí obchodování s lidmi a tím eh, tyto ženy mají možnost se dostat z této hrozné situace, ale to není eh, případ většiny členských států a to vede k velkým problémům, protože musíme mít jednotný eh, přístup k obětem obchodování a zneužívání. A tato otázka by byla, jaký druh eh, doporučení či fungující řešení můžeme poskytnout. My, nevládní organizace, to vidíme tak, že co se děje ve většině části Evropy, takže se řešily důsledky. A Mm, ta pozornost se nesoustředí tolik na příčiny. A v čem spočívají příčiny, jak už jsem řekla na začátku? Lidé odcházejí ze svých zemí, protože eh, nemohou žít v těchto podmínkách a hledají lepší příležitosti. V našem výzkumu co se týče žen, které podporujeme, ale jedná se i o muže. Když se podíváte do italských měst, přijíždí velký počet migrantů, tak tam vidíte i mladé muže. A tyto mladí muži jsou na ulici před obchody a žebrají. Já osobně jsem hovořila s mnohými z těchto mladých mužů, stejně tak jako mnoho mých kolegů. A co oni nám říkají? Pokud bychom měli možnost vrátit se domů, a my jsme přesvědčeni, že až se vrátíme domů, tak budeme ve stejné situaci jako eh, eh, ta situace, kvůli které jsme odešli. Kdyby tam ta situace byla lepší, tak my bychom se bývali eh, už vrátili, ale my nevíme, do čeho se vrátíme. Zůstat v Evropě, to je rovněž pro ně hrozné. Nemají pracovní příležitosti, nemají papíry a kam jít. A když my se podíváme na sociální podmínky, ten způsob, jak evropské země, evropští občané přijímají tento příliv migrantů. My vidíme ty problémy, které to eh, tvoří. Sociální konflikty v minulosti eh, se to v některých zemích nedělo, teď ano. A my, nevládní organizace, se ptáme, jak můžeme toto řešit. V mé organizaci jsme se zaměřili na některá řešení a projekty. Specifické pilotní projekty v zemích původu, jako třeba Nigérie, odkud pocházejí některé z těchto obětí. A kromě toho, já eh, si vzpomínám, když jsem eh, byla, dělala svůj postgraduál, Eh, tak eh, jsem se dívala na úmluvy, eh, které souvisí s podporou zemí SPE. Tedy to se týká rozvojové pomoci EU pro tyto země. A výsledkem mého výzkumu bylo, že úmluva z Lume ne poskytla to, co měla poskytnout. A z toho důvodu, že to nebylo dobře provedeno. Když se vrátíme zpátky a podíváme se na to, jakým způsobem Evropa podporuje rozvojové země a rozvojová pomoc znamená programy. Nejedná se pouze o to, že je potřeba řešit eh, vztahy mezi vládami, ale jedná se o to, že nevládní organizace, a když hovoříme o nevládních organizacích, tak jsou to neziskové organizace. Ale Jedná se spíše o to, že ty organizace, které ano vykazují zisk, tak mají možnost eh, dostat se k finančním prostředkům. A pokud je to z jejich pohledu, pokud oni z toho mají nějaký zisk, tak potom ty rozvojové eh, programy eh, vlastně mají šanci na úspěch a ta situace současná se tím vyřeší. My hledáme řešení pro migrační krizi a proto se musíme vrátit zpět. Musíme zajistit, že země původu jsou součástí procesu. Musíme zajistit, že země původu jsou zahrnuty do řešení a že můžou rozvíjet své země tak, jak to potřebují jejich občané. A ta druhá věc, otázka um, harmonice národních eh, mechanismů. Musíme eh, přeskoumat eh, přístup tak, aby byl jednotný vůči obchodu s lidmi. Další věc. Potřebujeme podporu z jiných členských států těm zemím, které jsou v přední linii. Ty země, které přijímají nejvíce uprchlíků. A potom tady máme také otázku eh, řešení poptávky po sexuálních službách, což skvétá eh, v Evropě. Eh, to je věc velmi komplikovaná, těžko se to řeší, ale my v naší práci jsme skonstatovali, že protože existuje poptávka po sexuálních službách, tak proto se přiváží tolik žen do Evropy, aby se tato poptávka uspokojila. Muito obrigado, senhora eh, eh, Agatiz, pelo impressionante testemunho. Děkuji vám. A, eh, a, a za to o věcí, které jsme si právě vyslechli. A, Zdá se, a, že ta realita je opravdu velice násilná. A samozřejmě nikdo neopustí a, svůj domov, a, pokud a, a, nebydlí a, v ústech žraloka. To je něco, co zde pravidelně slycháme a to si stále musíme uvědomit. Mám tady tři žádosti o slovo. Bohužel to bude muset být velice stručné. Hmm. Takže majte Ruiz. Děkuji, velmi stručně. Eh, chtěla bych vám eh, vyjádřit náš eh, obdiv za to, co děláte. My jsme vašimi spojenci a proto potřebujeme co nejvíce údajů, abychom mohli pomoci zviditelnit tuto situaci. Vy jste hovořila v relativních, nebo vy jste hovořili v relativních odhadech, ale my potřebujeme číselné odhady. Kolika tisíců žen a dětí se to týká? Třeba v případě dětí kteří eh, mohli být eh, eh, předmětem obchodu s lidskými orgány. My potřebujeme konkrétní údaje, abychom mohli toto zviditelnit u našich občanů, protože problém je, že veřejné mínění je odličtěné a abychom to poličtili, tak potřebujeme nějaké číselné odhady. A chci tím říci, že když hovoříme v roce 2018, že se utopilo 9 tisíc lidí ve Středozemním moři, tak bychom potřebovali třeba odhady osob, eh, které byly znásilněny, eh, nebo eh, kolik dětí bylo předmětem obchodu s orgány, abychom mohli poličtit tady toto téma. Některé evropské členské státy nám můžou pomoci jako orientace v tom, co se děje během posledních eh, třech letech v Evropě. Já ty data neznám. Eh, v Katánii před několika dny nám bylo řečeno, eh, že se velkým, ve velkém klesl počet lidí, kteří přijíždějí z Líbie. Že se zvýšil počet lidí z Tuniska, ale my se obáváme, že ti migranti jsou v Libii násilně drženi. Děkuji. López Aguilar. Děkuji, pane López Aguilare. Já jsem se chtěl zeptat pana Ambrozio. Tady eh, na Liba to je fascinující. Někdy eh, tady přijímáme legislativu, někdy se eh, tady dohadujeme o aktuálních otázkách a někdy nasloucháme tady expertům, svědkům, posloucháme svědectví, eh, která stojí, za to vyslechnout. Eh, je to podnět k přemýšlení a tak tomu je i když eh, tady hovoříme o, v obchodu s lidmi a zneužívání lidí. A já jsem se přesně chtěl zeptat na to, co jste říkal. Když tady hovoříme o zneužívání žen sexuálním, tak eh, jsme tak trochu eh, zahleděni sami do sebe. Eh, myslíme si, že se to prostě děje někde jinde, v Libii. V Libii se ženy mm, zneužívají ze sexuálních důvodů. Ale to se děje tady, na druhé straně Středozemního moře také, všude po Evropě. A něco je třeba s tím dělat dříve nebo až později. Já bych prostě rád zdůraznil svoji jednu zkušenost. Jednou jsem byl ministrem spravedlnosti v království, ve Španělsku, ve členském státu a ehm, byl jsem na radě ministrů, kde se řešila kriminalizace prostituce po celé Evropě. Některé členské státy ehm, říkali, nebo teda poukazovali na tento, na tento nápad a, a hodně se tam intenzivně debatovalo o tom, že by bylo možné eh, právě trestně právní prostředky eh, stíhat prostituce v Evropě. Celá vážně. Protože to eh, představuje ale výzvy vzhledem k trestnímu právu a, a tvorbě politiky v oblasti kriminality. Ale ta situace se zhoršila jenom v posledních deseti letech. A ukázalo se, že je z toho obrovský biznis a v některých členských státech eh, to eh, zneužívání žen s, eh, kvůli kriminalitě, kvůli prostituci se stalo hlavním oborem trestné činnosti organizovaného zločinu. tak eh, bych byl rád, abyste eh, nám eh, řekli, jak si myslíte, že je možné tuhle otázku řešit na evropské úrovni. Je tady teď právní základ, před Lisabonskou smlouvou to tak nebylo. V roce 2004, když já jsem byl minister spravedlnosti, to tak nebylo. Teď je tady právní základ pro kriminalizaci závažné přeshraniční trestné činnosti. Právě eh, v oblasti trestního práva a tvorby trestní politiky. Eh, děkuji vám a, a teď dám, eh, než dám slovo paní Heď, tak poprosím o, o stručnost, protože jinak nebudou mít řečníci čas reagovat. Děkuji vám a děkuji kolegům, kolegovi za to, že poukázal na tuto velice důležitou otázku. Dat, děkuji za to, že poukazujete na otázku eh, poptávky. Já jsem eh, byla zapojena do schvalování té legislativy o eh, v převaděčství a také jsem se postaral o to, aby tam byl trest pro ti, pro ty, kteří nakupují ten, ty služby, k nímž je třeba zneužívat lidi. A to se nepodařilo. My jsme narazili na eh, prostitutky eh, v, eh, z Nigerie ve Švédsku. Máme dobrovolnickou organizaci Talita, která pomáhá obětem obchodu s lidmi ve Švédsku. Ehm, Takovéto dobrovolnické organizace potřebují řádnou eh, síť. Musíte eh, mít eh, dostatečnou sílu, abyste byli schopni dávat dobré příklady, aby se byli schopni reagovat. Je tedy důležité, aby organizace, které tohle v Evropě řeší, byly vzájemně úzce propojeny. Možná, že už máte dobré kontakty, ale zajímalo by mě, jestli máte dobře kontakty s organizacemi v Liberii, v Libii a v Nigérii. Víme, eh, že eh, o oběti eh, obchodu s lidmi často se vracejí zpátky. Ta důležité je, aby se vraceli do dobré situace. Takže děkuji. To je další řečník. Děkuji vám. Říká pan Jurek. Děkuji všem panelistům za velice zajímavé informace a chtěl jsem se konkrétně zeptat paní Iroko. Mám několik otázek. Nejdříve eh, k vyjasnění eh, motivu eh, před 30 lety, 35 v 70. letech u nás byla obrovská v emigrace směrem na západ. Měli jsme výjimečný stav, stát přijal represivní politiku a zahynulo víc lidí tehdy než v době obsazení Československa v roce 68. Propadlo se hospodářství. Někteří kolegové Eh, opouštěli eh, zemi, eh, někteří z nás jsme zůstávali na místo. Mm, samozřejmě byly tam příčiny, ale ta, ta, ta rozhodnutí byla často psychologicky motivovaná. Čili je jasné, že k emigraci vedou kterou vedou různé důvody, ale někdo se prostě pro ní rozhodne, někdo ne. Vždycky jsou ty důvody špatné. Takže jak je to tady? Teď Nigérie, to je země, která oplývá přírodním bohatstvím eh, eh, oproti eh, evropským zemím. Má možný tedy dobré základy pro rozvoj a je to také dobře se rozvíjící africká země. Potom druhá věc, zmínila jste to trochu. Říkala jste, že ženy jsou často nuceny, ale jak to začíná? Eh, to rozhodnutí o emigraci. Jestli rozhoduje rodina, ztráta práce eh, nebo o nějaké eh, sociální bouře v nějakém regionu. Potom, jaké jsou podmínky pro tu emigraci z Nigerie směrem na západ? Jakou roli v té emigraci sehrávají rodiny už bydlící v Evropě? To jsou eh, čtyři problémy a nechám to otevřené, protože eh, Polsko eh, má možná nevelké, ale reálné vazby s Nigerií. Z Nigerie mm, je jeden z dobrý mm, polský brankář Emanuel Boris Abdebe a také tam máme i polský poslanec John Godson, který má Mm, původ v Nigerii, takže máme tam eh, lidské styky, ale zajímají mě eh, základy tohoto jevu eh, na tak, v tak masovém rozsahu. Kdybyste nám k tomu mohli něco říct, děkuji. Děkuji vám, Malin Bjork. Děkuji, pane předsedo. Mm, děkuji našim odborníkům a hostům. Tohle je otázka, na které eh, pracuje výbor pro rovnost pohlaví už eh, dlouhou dobu. Jsme hodně inspirováni nejenom eh, tedy prací expertů, ale i dobrých dobrovolnických organizací. A musím, si říct, musím říct, že tohle je velice důležité, abychom znovu připoutali pozornost k těmhle věcem. Všichni, kdo byli v nějakých přijímacích táborech v Evropě eh, a setkali se tam eh, s eh, ženami, které přijeli z Nigérie, které jsou tady najednou zamčené a čekají na deportaci, zavřené. A mm, taky mi jasné, že spousta těch lidí jsou obětmi obchodu s lidmi a najednou je, se tady, je tady zavíráme místo toho, aby jim poskytli ty služby, které potřebují. Je jasné, že náš systém nefunguje. A proto eh, jsou důležité ty národní eh, eh, mechanismy. Musíme nalézt, být schopni nalézt oběti trestné činnosti tak, aby oni neskončili také pozavírané za mřížemi. Můžeme mm, zde více podporovat dobrovolnické organizace, organizace jako UNHCR a IOM, které pracují na těch eh, místech, kde lze, od, mm, příjezdových, kde lze odhalit oběti eh, obchodu s lidmi abychom eh, dívkám a ženám mohli poskytovat tu podporu, kterou potřebují, ale musíme se zabývat dlouhodobými řešeními. Musíme se zabývat různými typy rozvojové spolupráce. Neměli bychom hovořit o, nebo dávat všechny peníze na bezpečnost a obranu. Musíme investovat eh, do trvale udržitelného eh, rozvoje. Také by mě eh, zajímalo, jak vnímáme to hnutí za migraci. To hm, politické klima je teď hodně ošklivé, ale neměli bychom se hm, přestat ptát na ty správné věci. Je to děsivé. Existuje tolik právních cest k migraci. To hm, a to zneužívají obchodníci s lidmi. Já jsem ze Švédska. U nás máme opatření, která byla docela efektivní při eh, eh, prevenci eh, obchodu s ženami a dětmi, protože jsme začali se zaměřovat na oblast poptávky. Nekriminalizujeme lidi vystavené prostituci, ale není v pořádku eh, nakupovat služby prostitutek a tenhle přístup má velice dobré výsledky. Takže se ptám, jaké hlavní destinace mají eh, ženy a dívky, které jsou sexuálně zneužívané. A z jakých zemí původu přicházejí? Tak, eh, máme zde časové omezení, bohužel. Já mám velice eh, obtížný úkol, abych požádal eh, řečníky, aby eh, těch 12 minut odpo- otázek zůstili na 6 minut odpovědí. Samozřejmě nebudete moci reagovat na všechno, ale poprosím vás o maximální stručnost, dvě minuty každý. Tak můžete, a teď to vezmeme v obráceném pořadí. Nejdříve paní Agatis. Thank you. Děkuji. Jen velmi Stručně jsem si dal dohromady otázky a zareagoval bych takto. Otázka toho, jak ty ženy odkázejí. Ono to většinou je tím, že je osloví někdo, kdo není přímo paš, eh, převaděč v jednom nigerijském státě a vláda vytvořila task force v lomském roce, která nyní tuto situaci řeší. Snaží se identifikovat ty, ženy, ty, ty, ty lidi, kteří nejsou eh, převaděči. Ale a zároveň a se snaží také vrátit některé lidi z, Li, z Libie, lidi, kteří tam uvízli. Asi 7 tisíc, myslím, lidí bylo vráceno zpátky. Otázka je ovšem otázkou zdrojů. Není to totiž tak rychle, jak bychom chtěli. Um, pokud jde o rodiny, které jsou v Evropě a jejich role, tak tam je to minimální ta role. Většina těch eh, rodin, které jsou v Evropské unii, které jsou tam legálně, jdou legální cestou. Neposílají eh, své rodiny eh, touto riskantní cestou přes moře. Jsem si vědoma, že Polsko má vazby s Nigerií. Je tam určitý základ, na základě které ho může Polsko podporovat Nigerii v jejich aktivitách, aby to ustalo. Otázka eh, toku, samozřejmě Nigerie je bohatá země, bohatá na zdroje, technicky je to velice bohatá země. Ale já jsem e, sama Nigerika a z, z, vím, a jsem si vědoma toho, proč ty, ta bohatství Nigerie se nepřeneslo do dobré situace. Je to otázka korupce, já jsme si vědomi. Myslím, že můžeme, to můžeme velice otevřeně připustit. Je také součást evropského přístupu. žádat, aby se tato situace vyřešila. Otázka nevládních organizací, zdrojů. Nemáme do zdrojů, abychom prová- na to, abychom prováděli naši práci. A to je problém. Otázka zemí, které měly největší počet příjezdů Německo, eh, Holandsko, Itálie, Švýcarsko. To jsou země, tedy ne Itálie, ale v těchto dalších zemích Německo, Holandsko, Rakousko, Švýcarsko. Tam je legální si kupovat eh, ženy za účelem sexu, takže tam oběti přicházejí. Tam, kde se změnil eh, zákon, tak tam se snížily tyto příchody. Další oblasti arabské státy například. Tam je také hodně, že například v Dubaji, které jsou sexuálně eh, zneužívané. Děkuji vám. Paní Viktorie Michalko, stručně já nechám více času pro ostatní, protože že můžu poukázat pouze k té poslední otázce rozvoje vzdělávání. Myslím si, že rozvoj eh, rozvoj a řešení těch prvotních příčin to je jedna z nejdůležitějších věcí. způsob, jak tedy omezit moderní otroctví um, a obchod s lidmi, které souvisí do určité míry s migrací, ale na eh, druhé straně bychom se neměli v Evropě zaměřovat pouze na migraci. Měli bychom také eh, zjistit, jak zajistit eh, legální migrační toky a prostor pro práci pro lidi, kteří by chtěli přijít třeba z Afriky, Asie nebo z jiných zemí. Musíme chápat, že migrace je částečně přirozeným jevem. A musíme vytvořit prostor pro legální migraci. Děkuji. Ambrozy. Děkuji velmi stručně. Pokud je o ta čísla, ne, nemám nutně všechny, ale jste se ptala, ptali, můžeme poskytnout některá, některé informace. A některé už jsme měli minulý rok. 35 tisíc dětí, které dorazily do Evropy. 23% z nich bylo vystaveno zneužívání předtím, než dorazilo do Evropy. Mám už jedno číslo, které je obzvlášť důležité, ale je tu samozřejmě určitá výhrada, eh, jsou tu určitá obava ohledně těch nově příchozích z Afriky. Tam se ten počet dramaticky snížil, což na jednu stranu je samozřejmě dobrá zpráva. Špatná zpráva je dvojí. Znamená to, že více lidí někde jinde, znamená v severní Africe, v Libii nebo někde, měli by, můžem, bychom být znepokojeni jejich e, podmínkami, ať už e, se nachází kdekoliv. Myslím, že se příliš zaměřujeme pouze na počty a nikoliv na podmínky těch, kteří zůstanou. Další špatnou zprávou je, že navzdory omezení příjezdu do Evropy, tak počet eh, úmrtí se v podstatě zvýšil, to znamená, méně lidí přichází a přitom více lidí přichází o život ve Středomoří. A odhady samozřejmě nejsou přesné, ale je to přes 40 tisíc lidí. To už jsou čísla jak z nějaké války. A děje se to na, na našem Prahu. Ano, jsme přesvědčeni a komise je rovněž přesvědčena, že musíme um, urychlit kriminalizaci těch, kdo používají služby, které jsou přímým důsledkem tohoto pašování, ať už je to prostituce, práce v zemědělském sektoru na jihu Itálie, nebo domácí práce, někde jinde a tak dále. Protože ta základní, ta základní koncepce je, že pro ty uh, pašeráky je to biznis. Jediný způsob je na, na tedy uh, se uh, přiškrt, přiškrtit ten trh ehm, pro většinu těchto lidí, pokud chtějí mít nějakou budoucnost, včetně eh, možnosti tedy někde pracovat, musí použít převaděče. Za nacismu kdokoliv chtěl opustit eh, okupované eh, země eh, nacisty, no tak samozřejmě musel použít převaděče. Legálně to nešlo. Čili to je prostě normální reakce na situaci, v níž se ocitlo příliš mnoho lidí. Takže poslední velmi rychlá poznámka množství peněz vynaložených na bezpečnost. Já myslím, že může to znít naivně nebo idealisticky ale je důležité, abychom si uvědomili, že nejlepší bezpečnost do eh, investice do bezpečnosti není do plotu a vězení, ale dodržování lidských práv po celém světě. To je to, o čem je listina základních práv. Tato listina je jedním z pilířů, na nichž Evropská unie stojí a do toho musíme investovat, pokud se chceme dobrat nějakého řešení, dostat se tomu na kobylku. Když to budeme řešit jenom povrchně, tak se budeme točit stále dokola, aniž to skutečně vyřešíme. Děkuji za tyto příspěvky. Postupme dál k dalšímu panelu. Takže změň, vyměňme řečníky. Budeme tady mít další skupinu paní Varsiliadu a paní Jarbusinová a paní Liku a paní Anna estando a mesa já eh, instalada. Está... Takže jste se usadili tady nahoře, takže můžeme přejít k tomu druhému panelu. My se budeme zabývat těmi konkrétními opatřeními, která lze přijmout eh, v boji proti eh, tomuto jevu, obchodování s lidmi. S tím, že začnu paní Marie Vesiliadu Basiliadu, která je koordinátorkou pro boj proti obchodu s lidmi v rámci OBSE. Děkuji vám. Děkuji Evropskému parlamentu. Děkuji obzvlášť oběma výborům za jejich zájem, za jejich závazek v této, o, v této oblasti. Dnešní událost týká obchodu lidmi v kontextu migrace, je to nové otroctví dnešní doby. Takže já se mohu vyjádřit vlastně k tomu nadpisu postupně po těch slovech. Ženy, děti. Z, mm, z první pokrokové zprávy komise z eh, Eurostatu a Europolu víme, že přes dvě třetiny obětí eh, obchodu s lidmi jsou ženy a dívky. To je něco, co musíme mít na paměti. Také víme, že drtivá většina těchto žen a dívek jsou obchodány za, eh, z důvodu sexuálního Eh, zne, vykořišťování, zneužívání, tak to prostě je. uh, organizace pro migraci zmínila nesmírně důležitou statistiku, že bylo 600% navýšení počtu žen z Nigérie do Itálie prostřednic eh, přes Liby od roku 2014. Takže 600% navýšení. Genderová dimenze je jasná. Co však není jasné, je reakce mezinárodních organizací. Bylo skutečně povzbudivé slyšet dnes eh, to, co jsme tu slyšeli, to znamená, že lze řešit do určité míry eh, obchod s ženami, samozřejmě s, s, s dětmi je to často jaksi eh, politicky více konsenzuální než u žen. Co děláme ale konkrétně? Asi si to představit a víte, je vám jasné, že jsem se zúčastnil mnoho různých událostí, konferencí, odpovídali jsme za eh, financování mnoha orgánů, nevládních organizací, mezinárodních organizací a bylo by velice zajímavé vědět, jak, eh, kolik z těchto konferencí, těch, těch zpráv a těch výstupů z těch konferencí vůbec bere v potaz eh, pohlaví eh, eh, ženy, anebo to nějakým způsobem konkrétně řeší. Možná, možná kolegyně k tomu řekne více. Ale je důležité si to uvědomit. Také jsme slyšeli, že si uvědom, musíme uvědomit, že hovoříme jednak o velice závažné trestné činnosti, která je zároveň porušením lidských práv. Takže my máme velice dobrý rámec, já, nebudu to, já to nebudu pořád opakovat, ale máme vynikající eh, eh legislativu. Komise mm, vydala transpoziční zprávu a my teď monitorujeme transpozici i implementaci. Také máme novou eh, komunikaci a eh, jde o to, Eh, eh, řešit tedy toto porušení lidských práv. Eh, musíme samozřejmě sledovat peníze, abychom věděli, odkud to plyne, zjistit práva a interně i externě. A já trvám na konkrétnosti, protože Evropská komise je poslední organizace, která řeší otázku genderu. A samozřejmě jsou to, jsou, nejsou to děti, jsou to chlapci a děvčata. A výstupy v Evropského institutu pro gender rovnost pohlaví, o tom, jak implementovat tuto směrnici, tedy s ohledem na ženy. Ehm, a také, abychom přihledli k otázce dětí, vystavených riziku, v, s tím, že po, minulý týden Evropská komise byla přítomná, napomohla podepsání společného prohlášení deseti evropských agentur, které chtějí spolupracovat, aby řešili eh, tento obchod. Čili to je opatření, eh, které, na které jsem velice hrdá. Protože jsou to agentury, které se zabývají policejní spoluprácí, pracovními otázkami, základními právami, gender, azyl, školení, všichni eh, nyní jsou chodní spolupracovat. Samozřejmě chceme dál financovat. A komise nedávno zajela eh, iniciativu Spotlight na půl eh, milionů, e-, miliardy eur, která má právě řešit přesně tento problém. A komise zdá se, že je vlastně jediným globálním subjektem, který seriózně řeší a má na mužce otázku té genderové dimenze. Eh, to znamená ehm, ten aspekt konkrétně žen a dívek v, tom, v této problematice. Samozřejmě, že bojujeme proti všem formám zneužívání, ale eh, v uplynulých deseti letech komise vydala dvakrát víc na ehm, zneužívání na pracovišti oproti sexuálnímu zneužívání. Eh, obchod s ženami a dívkami samozřejmě může být sexuální obchod s orgány, eh, kriminální aktivity, eh, pracovní eh, vykořišťování a tak dále. Ale podívejme se na ta čísla, která se musí znepokojovat. Druhá část vašeho nadpisu migrace. Dvě třetiny obětí jsou evropští eh, občané. Migrace je samozřejmě důležitá záležitost, která nás všechny zajímá, ale nezapomínejme, že obchod s lidmi v Evropě eh, se dotýká z dvou třetin Evropanů. Takže ono není snadné jen říci, že jsou tu nějaké problémy v migrační politice, v kontextu obchodu s lidmi. Ne, to, ne, ne, to se nedá říct. Nemůžeme ani jenom eh, říci, že používat různé termíny, které mohou znamenat všechno možné. A pak ten třetí titul, te, nové otroctví. Není žádné nové otroctví. Nemůžeme používat takové otevřené kategorie zranitelní migranti. Myslíte, že jsou nějaký nezranitelní migranti, kteří jsou na té lodi? Nebo nové otroctví, oproti starému otroství, eh, já myslím, že bychom se měli držet prostě právních definic. Mezinárodní právní standardy. Na tom záleží. A nezapomínejme, a já jsem velice vděčná předchozím řečníkům, že ono nejde jenom o to, že jsou lidé zranitelní. To, to neznamená, když to, že jsou zranitelní, neznamená, že musí být vykořišťováni. Myslím, že když hovoříme o zranitelnostech, tak považujeme za samozřejmé, že prostě bylo jí 10, byla z Nigery, no, byla zranitelná na ulici, co jiného, co jiného se mohlo stát. Co pak to chceme řešit takhle? Musí to, to chceme říct, že protože jsou lidé chudí, protože eh, pochází z eh, násilného prostředí, konfliktu, environmentální katastrofy, takže proto tudíž se očekává, že budou, eh, že budou zneužíváni nebo vykořišťováni. Já jsem velice ráda, že IOM nyní zrcadlí eh, tedy komise, to je velice dobré, ale to není, eh, to není ta prvotní příčina. Když teď navážeme nigerijského, nigerijskou kolegyni, jasně, lidé přichází do Evropy ze všech těchto důvodů, to je pravda. Ale po, kdyby, kdyby z toho někdo netěžil, kdyby někdo nepoužíval ty služby těch obětí, to je samozřejmě, to říkám, eh, to, to, to je zdvořile říct, že někdo znásilnil dívku za pět eur na ulici, které ani těch pět euro nedostala. A pokud tedy eh, si uvědomíme, že někdo z tohoto vykořišťování nesmírně těží, tak kolegové z Europol nám řeknou 30 miliard eur ročně jen pro ty převaděče, a když si tohle neuvědomíme, tak se nedostaneme příliš daleko. Takže závěrem. Priorita komise je jít po těch penězích, přestat s beztrestností a e, požádat členské státy, které tak ještě neučinili, aby alespoň minimaliz, minimálně e, post, na, trestně postihli e, ti, kdo používají vědomně služby těchto obětí. Půlka našich států nepostihuje ty, kdo se Eh, to, to, toho, tohoto zločinu dopouštějí. Když použijete služby oběti zločinu, jakékoliv jiné oblasti, v jakékoliv jiné oblasti e, trestného práva, trestního práva, tak jsou postihy. Třeba když si koupíte tašku padělanou značku na ulici. Na to je postih. Ale pokud použijete služby této oběti, tak za to žádný postih není. Takže má otázka na všechny a na panelisty je, Podívejte se, 9 tisíc nigerijských žen a dívek eh, podle IOM bylo převedeno v roce 2017. A když to započítáte za ten rok, to je půl miliardy eur pro, pro převaděče, 5 až 90 eur na jednu akci. A kolik, tako, kolik takových zneužívačů zneužívatelů tedy je a kolik z nich bylo potrestáno. Pokud na to nemáte odpověď, tak já vám řeknu nikdo. Děkuji. Muito obrigado, senhora Vasiliado. Děkuji paní Vasiliadu. A nyní dávám slovo Madině Jarbusinové, Eh, která je zvláštní představitelkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a která je koordinátorkou pro boj proti obchodování s lidmi. Eh, prosím, 8 minut. Je čas na váš příspěvek, abychom měli ještě čas na diskuzi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Je pro mě velkou ctí, eh, že mohu eh, hovořit k tomuto tak důležitému tématu. A eh, chtěla bych poděkovat výboru Libe a FEM za to, že můžeme k těmto tématům pohovořit, protože toto téma je Eh, kritické a středobodem naší diskuze. Jak už eh, řekli všichni předřečníci, obchodování eh, s lidmi se stále zintenzivňuje a objevuje se v mnoha různých scénářích. Lidé, kteří cestují, jsou obětí žádosti o výkupné pohlavní zneužívání. A Eh, obchodu s lidmi a nucená práce. Eh, co se eh, týče obchodování s ženami a s dívkami, tak to se děje i v jiných oblastech. Netýká se to pouze migrantů, kteří se snaží dostat do Evropy. Děje se to i v rámci členů naší organizace. A ti, kteří mají to štěstí, že se eh, dostanou do Evropy, zatímco čekají na vyřízení svých dokladů nebo uvíznou <clears throat> někde na hranicích, tak už eh, jsou eh, zranitelní a mnozí z nich riskují, že padnou do rukou sítí organizované trestné činnosti a mohou být oběťmi pohlavního zneužívání. Ano, samozřejmě tuto situaci je třeba řešit společně ze strany eh, vnitrostátních orgánů, mezinárodního společenství a nevládních organizací. To téma, o kterém dnes diskutujeme, tak bylo tématem eh, před dvěma dny eh, v rámci OSN eh, a UNHCR. A eh, často, eh, jak řekla koordinátorka EU, paní Vasiliadu, je to často tématem k diskuzi. Ale co já musím říci, že přesto, že máme dobrou legislativu, bohužel, eh, přestože máme všechny závazky, že eh, máme zásady, na kterých jsme se dohodli na mezinárodním měřítku, tak eh, obchodování s lidmi je stále rizikem pro bezpečnost, porušují se lidská práva a to souvisí s tím, že je potřeba provést tyto mezinárodní dohody a dostat závazkům z toho plynoucích. Já, když navštěvuji jednotlivé země a když eh, hovoříme o opatřeních a nákladech eh, eh, úřad, který se zabývá v naší organizací bojem proti obchodování s lidmi, tak eh, spolupracuje s 57 členy naší organizace a my eh, poskytujeme podporu eh, státům při zjišťování obětí obchodování s lidmi a to je problém v mnoha zemích, protože přestože mezinárodní organizace jako Mezinárodní organizace práce, eh, IOM a tak dále, tak eh, máme eh, statistické údaje od všech našich členských států, ale tyto údaje jsou nedostatečné. A potom je také nedostatečný počet trestně stíhaných obchodníků s lidmi. My se snažíme zlepšit reakci soudů ve spolupráci s členskými státy. Chtěla bych nyní pohovořit o mých eh, návštěvách, které probíhaly během posledních tří let, eh, když jsem navštěvovala migrační centra, tábory v Turecku, v Itálii, v Řecku, hotspoty a také eh, z střediska a e, zařízení v ostatních e, členských státech OBSE. A na základě e, těchto návštěv jsme identifikovali zprávu k tomuto tématu. Většina obětí jsou ženy a dívky. Tato naše zpráva má za cíl zlepšit eh, identifikaci obětí a možných obětí mezi migranty a mezi uprchlíky a soustředí se na úlohu a odpovědnost zúčastněných eh, stran při identifikaci v přijímacích střediscích. Je jasné, že je potřeba zharmonizovat architekturu spolupráce mezi jednotlivými agenturami. Musíme eh, zmírnit eh, rizika obchodování s lidmi mezi migranty, pokud je o jejich eh, postavení či žádost nároky. To, že opomeneme zranitelnou Eh, stránku těchto osob, tak to může povést eh, k tomu, že se stanou kořistmi těchto obchodníků s lidmi. Nechráněné oběti eh, potom jsou vystaveny zločineckým sítím, které skvétají a to je samozřejmě i riziko pro právní stát. My jsme stále více přesvědčeni, že je důležité vytvořit eh, mechanismus, který by eh, identifikoval eh, zranitelnou povahu a zlepšil situaci těchto obětí a také zadržel, zajistil udržitelnost těchto úsilí. A takovýto mechanismus eh, by měl být řízen prostřednictvím eh, formalizovaného protokolu, mělo by to být řízeno na ústřední a na místní úrovni a měli by být zapojeni všichni aktéři v přijímacích zařízeních, včetně lékařského personálu, sociální pracovníci a agentury orgánů činných v trestním řízení. A to se týká eh, také koordinace s místními úřady. Je potřeba mít eh, eh, průřezovou spolupráci se eh, prokurátory a s nevládními organizacemi a to by vše mělo tedy být běžnou praxí. Eh, to jsou eh, tedy naše hlavní doporučení a naše zjištění a můj úřad eh, začal prakticky pracovat s nejdotčenějšími státy na Balkáně a Středomoří a mm, mám zástupce z našeho úřadu, který dnes je v Řecku a snaží se provádět tato zjištění a pomoci místním úřadům. Chci rovněž Eh, zmínit Úřad pro demokratické instituce a lidská práva, eh, protože vypracovali eh, manuál, kde se soustředují na především ženy a děti, protože zjistili, že existuje mezera během posledních deseti let. Týká se to tedy především eh, informací, které máme o dívkách v kontextu migrace. A nyní bych chtěla pohovořit o hlavních doporučeních, na kterých pracujeme a kde by Evropská unie mohla pomoci v provádění napříč členskými státy. Je důležité, aby členské státy eh, měly zákonnou a pozitivní povinnost eh, Eh, eh, pomoci obětem a to je podle dokumentu, který je 2011 eh, z roku 2011 číslo 36. Cílem je chránit eh, oběti eh, obchodování s lidmi a aby měli zákonné zástupce. Oběti by měly být eh, chráněny v tom smyslu třeba také, když vystupují před soudními orgány. Je důležité, aby pracovníci v detenčních zařízeních mohli být vyškoleni v detekci těchto Eh, aktivit. A to se týká i hostujících zemí. Národní legislativa by měla být přeskoumána s cílem, aby se zajistilo v případě, že existují podložené e, důvody, že se jedná o oběť obchodování s lidmi, takže by e, mělo být stanoveno určité období, kdyby tato osoba nemohla být e, vyhoštěna a aby eh, mohla mít eh, nárok na eh, povolení k pobytu, které by mohlo být prodloužené. Je důležité také zlepšit schromažďování údajů. Při práci s centy, centry pro eh, migranty a s různými aktéry potřebujeme mít eh, údaje, které by se eh, týkaly těchto oblastí. Potřebujeme mít fungující databázy, kde by mm, byly veškeré zásahy ze strany soudních orgánů a nevládních organizací, což by umožnilo individuální přístup k obětem obchodování s lidmi a to by zjednodušilo také čas reakci a musíme mít eh, efektivní postupy pro děti bez doprovodu. Například eh, nedávno eh, byl přijat zákon v Itálii číslo 47 jméno 2017 a zde se komplexně řeší otázka dětí bez doprovodu. Musíme mít dodatečné záruky, tak abychom bojovali Eh, proti tomu, že eh, děti se ztratí eh, během těchto postupů. Je důležité chránit dětské oběti obchodování s lidmi a první proces přijetí je zcela zásadní pro vybudování důvěry dítěte k státním orgánům. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Já eh, vítám nedávné úsilí Evropské unie, které je zakotveno eh, v eh, sdělení komise z prosince roku 2017 s cílem posílit opatření proti obchodování s lidmi. A také bych chtěla poblahopřát k podpisu eh, společného prohlášení Evropské unie, jehož eh, cílem je bojovat proti obchodu s lidmi. A ještě bych vás chtěla vyzvat, abyste se zamysleli nad eh, doporučeními mého úřadu v mé nedávné, naší nedávné zprávě o migraci a budu se těšit na naši eh, další spolupráci s evropskými agenturami, především eh, co se týče přístupu, který bude zohledňovat eh, genderovou perspektivu a děti. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Liuku, který je vedoucím Europolu střediska pro boj proti obchodování s lidmi. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zaprvé děkuji eh, za možnost eh, zúčastnit se této eh, akce a přispět k tomuto velice důležitému tématu. Zastupuji zde Europol, což je agentura, která ve členské státy zastupuje při vyšetřování závažné trestné činnosti, která se týká jednoho nebo více členských států. Proto se tedy budu zaměřovat na prevenci závažné organizované trestné činnosti. Poptávka po službách Europolu eh, se eh, zvýšila. Členské státy eh, identifikovali více než 3,5 tisíce skupin v roce 2012 a potom 2015 už jich bylo 6 tisíc. Hmm. V prvních měsících eh, roku 2018 vidíme, že přeshraniční eh, trestná činnost eh, stále narůstá. Hlavní oblasti organizované zločinnosti v EU se týkají převaděčství migrantů, drogů a také obchodu s lidmi. Ale samozřejmě jsme eh, eh, svědky toho, že organizované skupiny eh, to řeší zároveň čím dál tím více. Simultánně tedy jsou činné v různé oblasti kriminality. Je ovšem také zjevné, že obchod s lidmi je součástí mm, organizovaného zločinu. Ti, kteří toto řeší, také tedy působí v jiné oblasti, zejména v drogové oblasti nebo v převaděčství. Mm, obchod s lidmi je samozřejmě také eh, velice eh, důležitou součástí eh, toho projektu na Europolu na potírání organizovaného zločinu v letech 18 až 21. Europol vytvořil konkrétní funkci, která podporuje členské státy EU při závažném Eh, závažných případech eh, obchodu eh, s lidmi. Vezměme si informace v, této, v těchto případech. Také podporujeme operační podporu při vyšetřování těch jednotlivých případů a také podporujeme při implementaci toho politického cyklu. Cílem Europolu samozřejmě je zajištit efektivní vyjednávání při všech formách eh, obchodu s lidmi, sexuálního zneužívání, eh, pracovního zneužívání a dalších eh, formách. Europol se také zaměřuje na zabavování výnosu z obchodování s lidmi. Je důležité, aby tyto konfiskace byly na, nebo že zatím říci, že zatím jsou na nízké úrovni. Europol odhaduje, že ty výsledky v EU jsou méně než 2%, to znamená, že méně než 2% výnosů eh, jsou eh, konfiskována. To samozřejmě eh, organizované zločinnosti poskytuje obrovský růst, nebo příležitost k, k růstu, včetně těm, kteří obchodují s lidmi. Je samozřejmě, že Europol se zaměřuje specificky na DSP, což představuje eh, ohrožení těch eh, nejzranitelnějších skupin, jako jsou ženy a nezletilci. V roce 2017 Europol dostal celkem 400, 4634 eh, operačních sdělení o obchodu s lidmi. Členské státy jsme podpořili při zahájení nových vyšetřování v 1063 případech. Celkem Eh, se to týkalo 5629 obětí a 8445 eh, podezřelých. Europol podporoval členské státy eh, při vyšetřování celkem 52 vysoce prioritních případů, to znamená tam, kde se to týkalo vysoce organizovaných kriminálních skupin. Také eh, jsme podchytli, eh, poskytli podporu eh, na místě, to znamená, že společně se členským, s úřady členských států a také s centrálou jsme poskytovali finanční, taktickou a další podporu vyšetřovatelům. Europol poskytuje členským státům také posouzení mm, dopadů a to v oblasti situační v informovanosti. A samozřejmě je to také při eh, rozdělování eh, činnosti úkolů eh, v té operativě ohledně převaděčství a obchodu s lidmi. V roce 2017 61% těch podporovaných případů bylo v členských státech zejména v Jižní a jihovýchodní Evropě. 14% bylo z neevropských zemí, nejméně zejména z Nigérie pokud je o národnosti, eh, tak to bylo celkem mm, u 25%. Eh, to, ta národnost nebyla známá. V roce 2017 87% eh, obětí obchodu byli dospělí a 4% byly děti a 9% tam to bylo neurčitelné, ten neurčitý ten věk. Pokud jde o, eh, mm, tak, eh, o naše cíle, tak my se zaměřujeme samozřejmě na organizovaný zločin a pomáháme členským státům eh, hledat ten to, nebo odhalovat také převaděství nebo obchod s dětmi. Celkem 75% těch obětí mm, v případech Europolu byly ženy a nejběžnější formou byl eh, tady, tady sexuální, bylo sexuální zneužívání. Dobrý příklad eh, jednoho vyšetřování eh, byl tady případ z roku 2017. To vyšetření bylo uzavřeno v roce 2018. Bylo to španělské, britské a nigerijské úřady za podpory Europolu nigerijská skupina organizovaného zločinu byla rozbita, 89 podezřelých bylo zatčeno a 39 eh, obětí eh, sexuálního zneužívání eh, bylo zajištěno. Závěry na základě těch operačních aktivit podporovaných Europolem jsou následující. Obchod s lidmi je určitě součástí organizovaného zločinu v EU. Oběti jsou zejména ženy ze zemí EU. Týká se to zejména sexuálního zneužívání, ale také eh, zneužívání za mm, účelem práce eh, je na nárůstu nebo narůstá. Eh, pokud je to z vnějšku, tak se to týká zejména žen z Nigerie a z Číny. Migranti jsou tedy převáženy za účelem obchodu s lidmi. Týká se to i nezletilých. Členské eh, státy by měly používat databáze Europolu eh, pro eh, účely tedy DSB a dalších dat pro organizovaný zločin k udržování situačního povědomí o a o to, a to o různých typech organizované zločinnosti. Samozřejmě proto potřebujeme adekvátní zdroje, abychom mohli podporovat konkrétní vyšetřování která je současově náš, náročná a, a obecně náročná pro eh, národní orgány. Europol také potřebuje příležitost vyměňovat si operační údaje se třetími zeměmi, odkud eh, ten organizovaný eh, zločin ovlivňuje členské státy. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Liuku. A teď bych dal eh, slovo Ani Heď, eh, eh, aby nám přinesla svoji prezentaci. Děkuji za to, že mi dnes dáváte prostor a, a mm, že se s vámi mohu podělit o a, své postřehy k a, obchodu s lidmi. Já jsem tady teď třetí volební období a jsem tady náhradnicí na Libe a řádnou členkou FEM. Boj s eh, obchodním eh, obchodem s lidmi je jednou z mojich hlavních eh, priorit a byl jsem jenom se zpravodajek pro směrnice k obchodu s lidmi, která byla milníkem v tomto boji a umožnila zaměřit EU e na toto a dala jasné odpovědnosti nebo povinnosti členským státům v této věci. Toto je nejrychlejší nejrychleji rostoucí fenomén na nelegálním trhu. Hlavní výzva se týká tedy eh, žen a dětí. Jedním základem pro eh, boj s eh, obchodem s lidmi je, že členské státy musí správně implementovat směrnici a musí Eh, přijmout v praxi následné kroky. Směrnice eh, konkrétně ve článku 1 eh, říká, že členské státy musí zaujmout genderovou perspektivu ve všech těch opatřeních. Proč je to důležité? Když byla ta směrnice přijímána, tak jsme věděli, že ženy a muži jsou předmětem odlišných typů Eh, obchodu s lidmi, ale také, že ženy a děti jsou velkou, velkou součástí. Je to asi 75% a 15% eh, žen a 15% dětí. A hovoří se eh, tady o, o, o ochranných opatření pro oběti a ty by měly dostat konkrétní práva. Dalším důležitým aspektem směrnice je boj s eh, poptávkou, což je základ pro zneužívání. Jeden ze způsobů, jak to eh, sformovat, je eh, říci, sledujte ty peníze. Obchod s lidmi neprobíhá náhodou. Mm, probíhá, protože je tady trh a, protože jsou tady bezkrupulózní tedy eh, převaděči, eh, lidé, kteří zneužívají, eh, dále jsou tady lidé, kteří zneužívají ty oběti a vytvářejí ty zisky. A o tom na to já budu poukazovat. Musíme posvítit na místa, kde se to děje. Když jsou to bordely, nebo v zemědělství, nebo kdekoliv jinde. Dnes velká většina ženských států nechce kriminalizovat používání služeb obětí trestné, obětí obchodu s lidmi. To je nepřijatelné. Většina lidí v EU si teda, politiků v EU schvaluje, že je v pořádku kupovat si jiné lidské bytosti. Lidský, tedy obchod s lidmi je přeshraniční trestná činnost a EU musí přijmout silná opatření. Také je třeba udělat eh, zásadní eh, věci na eh, boj, tedy v rámci boji s migrací. Je třeba rozlišovat, tak jak se to nerozlišuje často v té debatě, rozdíl mezi převaděčstvím a obchodem s lidmi. I dokonce spousta evropských úředníků si to plete. A já si myslím, že to je někdy vědomé. Převaděčství má za cíl Eh, lidi převést z jedné hranice do druhé a obchod s lidmi eh, je právě, eh, má za cíl, je dostat do zotročení a to za pomoci násilí, únosů, zavadějících slibů lepšího života a zneužívání moci nebo zneužíváním něčího zranitelné, zranitelného postavení. Často se z převaděčství stane eh, obchod s lidmi, ale tyhle eh, termíny musíme udržovat eh, separátně, to je velice podstatné. Jedno z nejdůležitějších opatření je opravit azylový systém v EU tak, aby zaručoval ženám a dětem jejich práva a ten azylový systém v EU a po celém světě je mm, mm, upraven pro muže a to se musí změnit. Musí existovat legální cesty pro eh, žádání azylu v EU. Bez toho ženy a děti, které potřebují ochranu, musí eh, se vydávat eh, na pospas převaděčům. A samozřejmě v mnoha případech muži cestují eh, jako první a potom a eh, mají být sjednoceni eh, se zbytkem rodiny. Já vím, že ženské zrády to nemají v oblibě, ale proto je velice důležité tohle nahlas říkat. Nejenom ženy a děti hledají azyl a, a jsou přitom vystaveni zneužívání. Ať už mají migranti jakýkoliv status, neměli by být obětmi trestné činnosti. Všechny oběti musí si nechat své eh, případy eh, eh, přešetřit. Tohle je velice závažná věc. A já apeluji na komisaři Amrapoulose a celou komisi, aby změnili svoji pozici a změnili svoji pozici tedy a začali jednat. Ta otázka je příliš závažná, to bych, aby se v ní nic nedělo. Děkuji vám. Takže Dovolte, abych nyní dal slovo poslancům. Barbara. Děkuji vám. Já se omlouvám a za to, že jsem dorazila pozdě na slyšení. Jsem neslyšela všechny příspěvky, zejména pokud jde o zacházení s nigerijskými ženami a dívkami v Itálii. Bohu, no, je mi to opravdu líto. Opravdu bych ráda slyšela vaše stanovisko k nové migrační politice italské vlády. Si hovořit o tom, co řekla Miria Vasiládu. pokrok, který učinila ehm, Evropská komise. Že s tím opravdu souhlasím. Ale chci se vás na jednu věc zeptat. Jakým způsobem lze sladit tato zlepšení s tím s tou systematickou politikou celé Evropské unie a, po, a e, komise e, v podstatě outsourcovat tuto politiku. Víme z toho e, návrhu těch závěrů rady, že Libie dostane více peněz a ty, ty země, které nejsou považovány za bezpečné země, v důsledku nedostatku ochrany lidských práv, například v případě Libie, víme, že eh, existuje vlastně určité zotročování migrantů. Já se souhlasím s tím rozlišením Anihed, že musíme rozlišovat mezi převaděčstvím a obchodem s lidským bytostí, protože tam jde o ten souhlas eh, z těch eh, migrantů. A ještě mám další otázku. Víme, že pokud jde o sociální záležitosti, sociální otázky, když se když přihledneme k historii, tak pokud jde o migraci, tak ti, kdo hájí lidi v terénu, to jsou většinou nevládní organizace. Pokud se podíváte na Evropskou unii jako celek, dochází k se stávětší kriminalizaci nevládních organizací. Nevím, jestli už jste se k tomu vyjádřili, za mě, zajímalo by mě vaše stanovisko. Takže to je vše. Ano, děkuji za tuto otázku. Bohužel má, jsme pod časovým tlakem, protože tlumočení přestane přesně v půl. Tato otázka byla primárně na komisi. Dovolte mi dát co paní Vasiliadu. Ještě někdo chce položit otázku? Stručně. Ale to, to vlastně není otázka, ale je, já bych chtěla jenom něco ještě připojit eh, k té poslední otázce. Děkuji. Děkuji parlamentu. Protože upřímně řečeno, bez tohoto parlamentu bychom nemohli zajistit tu silnou genderovou dimenzi eh, při zaměření se na ženy a dívky. Děkuji za veškeré vaše odhodlání. Ale teď k té otázce. Hm, co, co se vlastně snažila říct na samém začátku? Dvě třetiny eh, obětí jsou evropští státní příslušníci. Já se nesnažím eh, se nějak eh, vyvléct z té otázky, ale bohužel prvotní příčiny, důvody, proč dochází k hm, to, tomuto převaděství, ten skutečný důvod je a k tomu obchodování je tedy v důsledku těch astronomických zisků, jak jsme slyšeli od kolegy z Europolu a e, z dalších zdrojů. Lidé, a také proto, že e, někteří lidé využívají služeb obětí. Ti všichni, kdo přicházejí, všechny ty ženy a dívky, někdy jim je jenom deset nebo jsou ještě mladší, skončí v Evropě. Kdyby nebyl trh, kdyby nebyl zisk, byli bychom tady a bavili bychom se o tom. Takže pokud ta příčina toho problému a je skutečný eh, problém, který musíme řešit, jak řekla Anahel, to je, to je to, co musíme vlastně zastavit. Takže já eh, skutečně trvám eh, na tom, že všechny členské státy musí potrestat všechny, kdo se a, a, a nějakým způsobem vědomně podílí na této zločinnosti. EA má otázka zní, kolik z těch lidí z různých druhů zneužívání kteří jsou vystaveni tedy různým formám, tak co se vlastně stalo těm, kdo ženy a dívky zneužili? ono je snadné se zaměřit na děti, protože to je takové pohodlnější. Ale většina, to slyšíme od Europolu, a já stoprocentně věřím tomu, co říkají, že, jsou, že, že jsou to ženy. To je jedno, jestli vám 80 nebo 8. Když vás někdo nutí, tak vás nutí. A i když vidíme mladou ženu, dívku, kohokoliv, v jedenáct, v noci, v zimě, v Itálii, uli, na ulici. Tato, taková mladá žena, napůl oblečená a tak člověk si prostě položí otázku, co pro vás mohu dělat? Máte hlad? E, a nebo za kolik? Za, stačí pět euro? A kde je těch pět eur? Co s tím uděláme? Co uděláme s tou osobou, která uh, klade tyto otázky? Pokud jde o nevládní organizace, tak já, já jsem opravdu hrdá, že existuje platforma občanské společnosti stávající se, se, se stovky nevládních organizací. Scházíme se dvakrát ročně, jsme v pravidelném kontaktu. 52 eh, procent těch fondů z komise se alokuje nevládním organizacím, děláme maximum pro to, abychom je podpořili, my jim zasíláme každé dva týdny informace o našich politikách, o práci, které děláme, aby eh, se mohli vyjádřit, aby s námi mohli spolupracovat a očekáváme od nich že obdrželi jsme od nich eh, poznámky k té druhé zprávě o pokroku, kterou připravil ten koordinátor. Takže eh, ne, nezávisíme jen na informacích členských států, ale ceníme si a podporujeme také příspěvky nevládních organizací. Ty zpráva bude do konce roku. Ráda vidím účast nevládních organizací, abychom měli lepší obrázek na té situaci. Děkuji. Děkuji. A chtěl by ještě někdo doplnit? Ano, minutku. Jenom se týká role nevládních organizací. Souhlasím, že situace s nevládními organizacemi je není příliš dobrá. Oni sami hovoří o jaksi zmenšování toho prostoru veřejného pro přístup, svého přístupu a své role. se na tom pracuje, nevládní organizace jsou vždy nesilnějšími eh, našimi partnery skrze Evropský parlament. Bychom se chtěli obrátit na naši vládu, aby se zlepšila pomoc nevládním organizacím jejich financování, aby měli